práv a nápravných prostředků a v neposlední řadě o uplatňování spotřebitelských práv. Děkuji vám. Já děkuji vám, pane komisaři. Takže kolegové, rozprava o spotřebitelské politice je uzavřena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A další bod na pořadu jednání jsou online hazardní hry a to je zpráva pana Kreutzmana a já mu dávám slovo. Prosím, pane Krojcmane. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Odvedli skvělou práci, výborně jsme spolupracovali a jejich podpora umožnila vypracování této zprávy a výbor velkou většinou v zprávu přijal. Bylo tam 30 hlasů pro jeden proti jeden hlas se zdržel. Trh s online hrazenými hrami neustále roste, je předhraniční, spotřebitelé mohou v internetu bez problému hrát u provozovatelů, kteří nepodléhají regulaci, či jsou registrováni v jiných zemích, ve kterých platí jiné předpisy. To vede k tomu, že některé členské státy již nemají dostatečnou ochranu pro svo, spotřebitele, respektive nemohou ji zaručit. Děti, mladí lidé, oběti závislosti na hráčství, těch se to týká nejvíce a navíc pomocí nebo díky ideální konkurenci z, z ciziny přicházejí členské státy každý rok o miliony eur na daních. To jde na úkor eh, aktivit veřejně prospěšných, boje proti závislosti a dalším veřejně prospěšným aktivitám. Přeshraniční nabídka hazardních her v rámci jednotného evropského trhu eh, čelí problémem, že nemáme evropské standardy ohledně licencí a proto je důležité, je nutné případ op případu rozhodovat za praktiky členských států jsou v souladu s právem EU. Máme zde vysoké procento právní nejistoty a to se ukazuje na případech, které potom skončily u soudu. Proto je důležité, abychom tady uzavřeli tu mezeru, tuto nedostatečnost. Výbor IMCO dospěl k tomuto výsledku. Členské státy musí mnohem výrazněji spolupracovat, to ale nestačí proto, abychom vyřešili problémy, které jsem právě nadnesl. Evropská unie bude muset hrát i v budoucnu důležitou úlohu. To požaduje náš výbor velkou většinou. Vedle dalších opatření bychom měli eh, jaksi zvážit společnou evropskou směrnici, která by stanovila společné minimální standardy pro ochranu spotřebitelů a mládeže a pro boj potírání trestné činnosti v oblasti online hazardních her. Samozřejmě zde platí zásada subsidiarity v rámci online gamblingu členské státy si mají v co největší možné víře sami regulovat tento trh. Na druhou stranu musíme eh, jaksi podle rozsudku ESD dodržovat jisté pravidla. Když zde omezíme mm, eh, hazardní hry, například pomocí státními monopolymi, tak toto omezení je připuzné pouze, když je to koherentní a přiměřené. Není možné, aby stát si zakládal svůj monopol na tvrzení, že chrání eh, občany před hazardními hrymi a na druhé straně státní poskytovatel eh, provádě intenzivní reklamu. Takovýmto příkladem je Německo. Zde máme státní monopol pro sázky a loterijní hry a na druhé straně Samozřejmě zde máme stát, který velice provádí velice rozsáhlou reklamu. Neustále v televizi jsou reklamní šaty, které ukazují, kolik peněz je možné vyhrát a to vede samozřejmě občany k tomu, aby investovali své peníze do takovýchto her. Je důležité, aby v budoucnosti měla Evropské unie jednotlivé standardy pro licenční modely. Pokud se členský stát rozhodne pro státní licenční model, tak to musí být transparentní model a musí zaručovat eh, rovnost na trhu, aby nedošlo k narušování trhu. Je důležité, aby všichni poskytovatelé online hazardních her měli stejnou možnost eh, <clears throat> obdržet licenci a museli dodržovat stejné podmínky, pokud ji odruží. Důležité je rovněž posílit národní regulační orgány a eh, dosílit posílené spolupráce jednotlivých národních regulačních orgánů. Dále komise se vyzývá, aby

prošetřila, jak vypadá situace s nelegálními poskytovateli a jejich klienty a jakým způsobem bychom mohli pomocí legislativy toto zakázat. Například tak, že klácký členský stát by mohl mít určitý seznam poskytovatelů, kteří mají licenci. Banky a kreditní instituce by to potom mohly autorizovat transakce pouze s takovými to eh, provozovateli s licencí. Toto by byla velice dobrá věc a je to dobrá alternativa k blokování ve webových stránek, které my, jakožto liberálové, eh, nemůžeme tedy, s nimi nemůžeme souhlasit. Je to i dobrý prostředek pro boj, pro potívání s organizovaným zločinem a také pro eh, ochranu eh, občanů před hazardními hrany. Pokud by šlo k opatření, které jsou ve zprávě, tak by z toho vytěžili všichni státní rozpočty, regulovaní poskytovatele i spotřebitelé. Ale Evropská komise potřebuje, aby ji parlament podpořil, jinak nebude moci přijít s odpovědnými informacemi iniciativami. Proto doufám, že zítra v rámci hlasování dostane zpráva velkou většinu, bude podpořena tak, abychom se mohli obrátit na komisi s jasným mandátem. Prosím, pane komiseři. Děkuji, pane a nyní ke Hojtovou

komise by to měly objektivně zdůvodňovat nesouladem s národní legislativou. děkuji za pozornost. já také děkuji i za dodržení času a dávám slovo paní irigoyenové pérez. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové tady máme před sebou velice citlivé téma. Na jedné straně musíme mít na paměti kulturní tradice, eh, to, jak eh, eh, významnou měrou to přispívá i například v mé zemi ke kultuře, ke sportu a podobně, ale na druhé straně musíme bojovat proti trestné činnosti které se, která je spojená s hazardem a chránit spotřebitele a především ty nejvíce zranitelné skupiny, tak aby nedocházelo k patologickým jevům. Já si myslím, že zde především musí převážit princip aktivní subsidiarity založené na spolupráci mezi národními orgány. Nicméně musíme být ambiciozní a e, především e, se spolehnout na společné normy a koordinovat e, to, jak provádí tuto činnost subjekty, které organizují tyto, tento hazard online a sladit i ty licence. Je třeba ale chovat se nediskriminačně a chránit veřejný zájem a spotřebitele. A závěrem musíme i vytvořit takovou síť národních orgánů a subjektů, tak aby bylo možné vyměňovat si zkušenosti a ty dobré praxe. Zkušenosti. Děkuji. Pan Takula. Puhemies, on hyvä muistaa, että Děkuji, pane předsedo. Online rápelä koskevan komission vihreän kirjan tarkoituksena. Online hazardní hry a zelená kniha, která se jich týká, měl, toto mělo být alternativou uh, soudním sporům. Jednoznačná rozhodnutí EST mohou být odpovědí pro budoucí výzvy. Evropská finanční politika musí určovat, jakým způsobem by mohly orgány lépe spolupracovat. Abychom to zajistilo, tak je důležité, abychom vypustili zprávy v bodě 22 poslední větu. Zájemné uznávání je nutno eh, vytvořit tak, aby byly zohledněny specifické podmínky jednotlivých členských států. Bude 15 se říká, že je důležité, aby byla dodržována legislativa to je důležité i pro budoucnost, tak aby národní členské státy měly i nadále právo sami si určovat svou úroveň ochrany spotřebitele a svůj způsob boje proti trestné činnosti. A další věc, měli bychom potírat trestnou činnost, která se pojí s hazardními hrami. A proto je, pane předsedo, důležité, abychom se postarali o to, aby to bylo dobře vyřešeno. A dále chci zmínit bod 44 zprávy. To je něco, co by tam mělo být zachováno. Thank you. Pan poslanec Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Čím dál tím více se rozšiřují mobilní a internetové komunikační technologie a tím roste i sektor online hazardních her. I když členské státy mohou si do určité míry sami určovat míru regulace svého trhu, musí to být v souladu s právními předpisy o vnitřním trhu. Provozovatelé hazardních her z jiných států, které mají nízké daňové sazby, jsou ovšem dostupné i v zemích, kde jsou online hazardní hry zakázané a na internetě máme i neregulovaný černý trh. Internetové hazardní dny jsou široko dostupné i malým dětem či lidem, kteří jsou náchylní vůči závislosti na hrách. Proto bychom společně měli nalézt vhodný rámec pro zodpovědnou regulaci tohoto prostředí. Evropský soudní dvor již rozhodl, že hazardní hry nejsou běžnou službou a že jejich regulace v souladu s hodně stanoveným cíly je přípustná a proto by bylo dobré, abychom definovali minimální normy ochrany spotřebitele v oblasti online hazard hazardních her, abychom v členských státech umožnili přísnější stíhání takovýchto aktivit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní pan Abad. Oui. Ano, pane komisaři, eh, já myslím, že Eh, eh, dostali jsme od zpravodaje dobrý kompromisní text, eh, který ukazuje, že jsme vstřícní a chceme ale nějakým způsobem zvládnout tento problém, tedy národní regulace, ale evropská koordinace a spolupráce, to znamená nemizde systém zájemného uznávání, to ne, v tomto sektoru, ale na druhé straně je třeba i respektovat princip aktivní subsidiarity, což znamená větší posílenou spolupráci mezi národními orgány. Uznáváme, že evropský přístup je zde nezbytný. V určitých oblastech je nezbytný a především v boji proti podvodům, ochrana mladistvých, boj proti nezákonným provozovatelům a boj proti e, závislostem. Je třeba i e, e, zajistit integritu sportu a spravedlivě rozdělovat výnosy. A zde chci apelovat na právo na eh, eh, sázky, což by měli mít eh, ti sportovní organizátoři, aby dostávali spravedlivé odměny z těchto sázek, abychom je i chránili před vyšším a vyšším rizikem korupce ve sportu. To musí být strategie té sociální tržní ekonomiky. To je to, co vy hájíte, pane komisaři. Kyně Sehnalova, prosím.

detailní a složitou sérii vyjednávání s tím, že zpracoval zprávu, kterou snad tato sněmovna velkou většinou přijme zítra. A to je důležité, protože to vyšle jednoznačný signál pro komisaře Barniere, já vím, že ono to má velký zájem, v oblasti, kde komise může postoupit ku předu v rámci aktivní subsidiarity. A já si myslím, že to je skvělý výraz, který z této zprávy vyplynul. Což nepodkopá schopnost každého členského státu regulovat hazardní hry v souladu se svými tradicemi a historií, ale současně to vytváří jak, jak, jakousi povinnost pro členské státy. A totiž, když nezintenzivní spolupráci, bude to znamenat, že se ne ve všech zemích řádně staráme o spotřebitele. Já myslím, že je tady ten požadavek bezpečný, bezpečnosti, ochrany před návyky a tyto dvě věci musí jít ruku v ruce a já doufám, že se nám skutečně podaří postoupit ku předu v důsledku toho, co v této oblasti udělal tento parlament. Děkuji, pane Harbre. Vy jste byl posledním řečníkem a nyní předávám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, před 18 měsíci jsem tady se zavázal, že zahájím připomínkové řízení, tedy konzultace na toto významné téma online gambling, hazard online. A dnes e, se k tomuto tématu zde vracíme a já mm, opakuji, že e, jsem odhodlán e, po těchto konzultacích vyvodit eh, závěry a ty převést v činy. Eh, my jsme obdrželi 250 odpovědí a mm, my jsme měli pět eh, expertních bloků, které jsme zorganizovali. Zorganizovali jsme velice intenzivní diskuzi a i vy Eh, eh, jste mm, se k tomu připojili díky vaší zprávě z vlastní iniciativy, což je jasným důkazem, jak dynamicky, konkrétně vystupujeme na evropské úrovni a mm, eh, chceme vytvořit takový základní rámec, který samozřejmě, jak řekl pan Harber, bude respektovat mm, tu takzvanou aktivní subsidiaritu. Chci poděkovat panu Kreutzmanovi, že se k tomu zavázal a chci i poděkovat paní Šaldemoze, paní Rühle, pana, panu Abatovi, panu Dežanovi, panu Foxovi za to, jak přispěli k této zprávě. Je to zpráva, která ukazuje, že naše názory eh, a vaše názory se shodují a eh, zaprvé eh, Eh, říká, že pokud jde o tento hazard, žádný členský stát izolovaně nemůže řádně chránit své občany, respektive spotřebitele což se říkám, eh, bych i zareagoval na to, co řekl pan Dali k otázce spotřebitelů. Za druhé, spotřebitelé a všichni občané musí mít k dispozici minimální ochranu, která bude efektivní a stejná všude a především co se týče mladistvých, jak i řekla paní Rojtová před chvílí. A to bez ohledu na to, jaká bude ta hazardní platforma, kterou používají. Za třetí, pokud členské státy budou moci sami se rozhodnout, jak otevřou svůj trh, samozřejmě při respektování principu mm, eh, koherentnosti, tak musíme ale eh, hovořit o kontrolované eh, otevřenosti trhu, jak řekl pan Abad. A za čtvrté, mm, je třeba, abychom měli stejnou nabídku v Evropě a samozřejmě, eh, eh, ale mm, bude pořád platit, že budou eh, naši občané hrát na těch nelegálních platformách ze třetích zemí a to je špatné. A musíme i dbát na to, abychom i na svou stranu přitáhli ty provozovatele hazardu a chránili tak spotřebitele a zabránili podvodům. Za šesté, tento eh, sektor eh, v roce 2010 představoval 8,5 miliard euro a může dokonce i dosáhnout 13 miliard v roce 2015. Je to tedy obrovský trh. I když to představuje pouze 14 hazardu v Evropě, tak Evropa sama o sobě představuje 45 tohoto trhu na, svět, na světě, takže je třeba tuto expanzi nějakým způsobem eh, hlídat a jaká má být naše cestovní mapa, abychom reagovali na tyto všechny otázky a otazníky, které si kladete i vy. Dámy a pánové, musí být jasné, že harmonizace není na pořadu dne. A i když u některých klíčových aspektů lze plánovat společné kroky, takzvané akce, a já opakuji, vytvořit takový základní rámec společné regulace. Dovolte, abych zmínil dvě, tři klíčová témata, kde budeme jednat. Za prvé, dialog mezi národními regulačními orgány. Víme, že zde existuje nedostatečná spolupráce mezi národními regulačními orgány, což asi možná znamená, že zde neexistuje vzájemná důvěra, kromě některých bilaterálních smluv. A je zde nedávný pokus vytvořit společnou platformu, ale kromě toho neexistuje zde taková ta kultura spolupráce mezi národními orgány. Naopak bych řekl, a to opakuji často, mm, spíše vidím, že je zde nedostatečná důvěra. Bez tedy nějaké nové vyšší úrovně důvěry nelze dosáhnout žádného pokroku na evropské úrovni, nelze tedy posílit bez toho kontroly a chránit především ty prioritní skupiny jako mládež. Je třeba tedy, abychom na tom spolupracovali všichni dohromady. Druhé klíčové téma Eh, minimální práh nebo limi, minimální tedy určitá úroveň ochrany. Na tom musíme pracovat. Eh, především se to musí týkat mládeže a musíme i spolupracovat s těmi provozovateli, kteří vlastně spíše teď se samoregulují a musíme i e, spolupracovat s různými regulačními orgány, které mají různé standardy. A já zde vysílám takový obecný apel, a vy jste to i také zmínil, pane Krojcmane, je třeba apelovat na větší právní jistotu a transparentnost. Za třetí, boj proti podvodům. Zde existuje velký konsensus který vyplynul i z toho připomínkového řízení, z těch konzultací, i vy o tom mluvíte, e, zde e, jde o to i e, sem zapojit tu směrnici proti praní špinavých peněz, protože ta zatím zahrnuje pouze kasína a je třeba tedy i tento sektor do toho zahrnout v Evropě. Za páté, páté klíčové téma závislosti. Paní Reguayen Perez nebo paní Sehnalová o tom před chvílí hovořili. Nelze seriózně hovořit o ochraně spotřebitele bez toho, aniž bychom eh, neuznali, že je třeba mít větší výzkum a podklady, vědecké podklady spojené se závislostí na hazardu. Je třeba využít naše schopnosti, možnosti a prostudovat toto téma, které někdy mm, lidé považují za okrajové, ale já nikoliv. Zájem sportu, další, páté klíčové téma, i pan Krojcman o tom hovořil mm je třeba upozornit na otázku podvodů ve sportu. Já jako vy chci hledat efektivní řešení, eh, včetně toho, jak definovat eh, sportovní podvody a případně zavést eh, skutkovou podstatu tohoto podvodu. Já myslím, že to je zajímavé téma, i když těžké. Nelze to řešit nějak improvizovaně to znamená velkou právní technickou přípravu a my na tom pracujeme s dotčenými kolegy a to především s komisařkou Deringovou paní Vasiliu a s panem Dalim. A rovněž jsem přesvědčen, že je třeba učinit určitý pokrok směrem k lepší spolupráci mezi eh, těmi různými sportovními organizacemi. Je třeba více spolupracovat s regulátory, eh, provozovateli hazardu, tak abychom eh, zabránili tomu, že některé ty zápasy jsou skorumpované. Dále posled, další téma. Je třeba, aby národní regim, režimy byly v souladu se smlouvami. O tom hovořil pan Takula. Ehm, například eh, je, lze citovat Evropský soudní dvůr, který jasně hovoří o eh, restrikcích, omezení eh, ve veřejném zájmu. A zde myslím, že je třeba zavést větší transparentnost do toho, co je legální nabídka a nelegální nabídka, aby, to bylo, eh, aby ty národní režimy byly v souladu se smlouvami. A zde Evropská komise také eh, se tomuto tématu bude věnovat. A jak na základě tohoto klíčového tématu, na základě i vašich návrhů, vaší zprávy, pane Krojcmane, jak tedy na tomto základě budeme pokračovat? Za prvé, Eh, budeme podporovat spolupráci mezi regulačními, tedy eh, těmi příslušnými orgány dohledu. A já hm, v příštích týdnech eh, osobně se spojím a propojím všechny národní regulační orgány, abychom vytvořili toho ducha důvěry a nastolili spolupráci. A e, ta spolupráce mezi těmito orgány umožní i učinit určitý pokrok v těch klíčových tématech, které vám leží na srdci. A především e, ukáže to, kde je třeba ještě jednat a to bude ta další, druhá etapa. Jak řekl pan Paška, například e, tam budeme moci i se opírat o určité iniciativy jako vytvoření minimálních norem já jsem člen kolegia komisařů, já musím tedy spolupracovat se všemi komisaři v kolegiu a já jim to sdělím. Eh, a jak jsem řekl, přejdeme k první etapě a to velice rychle, to znamená spolupráce mezi regulačními orgány a na tomto základě eh, potom já, mm, jak jsem již řekl, musíme jít dále a tak to i sdělím kolegům a bude třeba pracovat na minimálních standardech. Je třeba tedy ale respektovat eh, etapy jedna po druhé. Někteří zde hovořili o těch velkých problémech, o které jde. Ano, já budu tedy eh, na tom pracovat i ve světle vaší zprávy, pane Krojcmane, a eh, poté, co eh, rozhodne kolegium, tak přijmu konkrétní akční plán, který poté předložím kolegiu Evropské komise a to bude uprostřed roku 2012. Děkuji ještě jednou, pane Krojcmane a eh, dámy a pánové, za toto zprávu, která bude velkou pomůckou Evropské komisi protože neseme kolektivní odpovědnost. Eh, Členské státy regulují hazard, ale my musíme chránit spotřebitele, především mládež, musíme pracovat na těch legálních nabídkách a efektivně společně bojovat proti podvodům. A vězte, že já jsem odhodlán na těchto všech tématech pracovat. Děkuji, pane Barniere. Kolegové, rozprava je uzavřena a o online hazardní hra budeme hlasovat zítra ve 12. Nyní budeme hovořit o zdraví včel a odvětví včelařství a zpravodajem je pan